přesně na základě článku 24 vnitřního našeho jednacího řádu. Jak to bude vypadat? Nejprve musíme zvolit předsedu výboru a poté jeden po druhém budeme volit všechny čtyři místo předsedy. Takže bod číslo dvě na našem programu. Zvolení nového předsedy či předsedkyně. Bylo mi řečeno, že náhradníci, který se zúčastní hlasování, je pan Fisas, který nahradil pana Cvea, pan Winkler, který nahrazil pana Tuteho a pan Maragal nahradí paní Evans. A nyní, prosím, pokud jde o další záležitost, ráda bych informovala politickou skupinu, že pokud dojde k nějaké změně, musí informovat předsedu ještě před hlasováním. Prosím. Pan Chasnodemský má slovo. Prosím, abyste hovořil do telefonu. Já jsem rovněž nahradníkem, pana, eh, nahrazuje pana Luise. Děkuji. Ještě nějaké další informace? Není-li tomu tak? Dobře. Takže první věc. Máme kvorum? Osm, to znamená, musíme mít členů jedna čtvrtina našich členů našeho výboru. To není problém, protože zdá se, že téměř všichni naši členové jsou přítomni. A nyní nominace. Nyní nominace na místo předsedy či předsedkyně. Paní Kamajeva. Navrhujeme Silvi Kosta jako předsedkyni výboru. Výborně. Bylo mi řečeno, že kandidátka paní Lidia Kosta je řádnou členkou našeho výboru, zastupuje politickou skupinu a rovněž předložila eh, deklaraci prohlášení o finanční zájmy. Já se dám kandidátky, zda s tím souhlasí, s touto nominací. Ano, souhlasím, děkuji. Dobře, Jelikož máme pouze jednu kandidátku, navrhuji, abychom aklamací zvolili paní Kosta do této funkce. Milá Silvio, blahopřeji a prosím, abyste si sedla zde mezi nás za předsednický stůl.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 Milí kolegové, milé kolegyně, velice stručně dovolte, abych vám poděkovala. Abych vám srdečně poděkovala za vaši podporu. Udělám vše, co je v mých silách. Samozřejmě všechno, co je možné, tak bych opravdu zajistila důstojnost našeho výboru a samozřejmě respekt respektovat, budu respektovat všechny vaše připomínky, příspěvky. Myslím si, že vzdělávání, kultura společně s s, se sportovními záležitostmi, mladou generaci. To je v podstatě všechno určitou platformou celé Evropské unie. Ráda bych poděkovala i tlumočníkům, sekretariátu za její skvělou práci. A nyní dovolte, abychom pokračovali s volbou místo předsedu. Takže a nyní italsky. Takže pokud jsou nastaly nějaké změny eh, oproti eh, oproti tomu, jak jsme byli informováni, co se týká kandidátů na místo předsedy, tak nás o tom informujte. Nejsou změny, výborně. Takže máme pana Winklera, který bude eh, nahrazovat pana Totyho. Pan Margal nahrazuje paní Evans. Pan Fizas nahrazuje pana Zvera, pan Kandesky nahrazuje pana Levera. Je to tak správně? Výborně, takže můžeme pokračovat. Takže musíme ověřit, zda jsme usnášení schopní. Ano, jsme, takže nyní vyzývám tedy frakce, aby jmenovali kandidáty na místo předsedy gratulieren äh, und freue mich im Namen der EVP Fraktion. Já jménem EPP frakce se těším na dobrou spolupráci v následujících pěti letech, tak jak jsme již spolupracovali v minulém období za EPP frakci, bych chtěla navrhnout paní Andreu Bokškor na místo první místo předsedkyně výboru. Allora, eh, gra... Předsedkyně, dobře, děkuji. Byli jsme tedy informováni, že kandidátka paní Andrá Boxkor je skutečně členkou výboru pro kulturní záležitosti, je členkou frakce a že předložila řádně své prohlášení o finančních eh, zájmech. Ptám se tedy kandidátky, zda souhlasí se svou kandidaturou. Ano, výborně. Takže protože je pouze, pouze jedna kandidátka na místo první místo předsedkyně. Navrhuji tedy, abychom prohlásili paní Bexkor zvolenou aklamací. Passiamo, eh, Výborně, děkuji, takže blahopřeji paní Boxkor a prosím, pojďte za předsednický stůl. <laughs> Okay. Prego, onorevole Bax. Ora eh, procederei al... Nyní budeme pokračovat. Je, bude to stejný postup, čili se táží, jaké jsou kandidatury na místo druhého místo předsedy výboru, prosím. thank you. On Děkuji za slovo. Za ALDE skupinu bych rada navrhla pana Níče Jaková, který je bývalý ministr kultury v Rumunsku a my věříme, že to bude nejlepší kandidát na tento post. Eh, grazie. Eh, Děkuji. Takže navrhuji nyní, abychom, ne, respektive byla jsem informována, že pan Diakonu je členem výboru pro kulturu, že ho navrhla politická skupina a že řádně vyplnila, předložil své prohlášení o finančních zájmech. Tam se tedy pana Diakonu, zda souhlasí s touto kandidaturou, se svou kandidaturou. Bene, e qui... Ano, výborně. Poku, protože je pouze jeden kandidát na tuto funkci, navrhuji tedy, abychom zvolili pana Diakono na místo druhého předsedy aklamací. Prego di accomodarsi alla presidenza, prego. Tak prosím, poj, přijďte se k nám za předsednický stůl. Nyní, nyní tedy přejdeme k volbě třetího místo předsedy výboru. A tam žádám tedy o kandidaturu na místo třetího místo. If, uh... Děkuji paní předsedkyně za zelené. Bychom rádi navrhli paní Charlia Trupel na tento post jako třetí místo předsedkyně. Yes, I do agree. Souhlasí paní Truppel? Ano, souhlasím. Dobrá, takže kandidátka paní Helga Tripl je členkou výboru pro kulturu, navrhla ji politická skupina a řádně vyplnila a předložila prohlášení o finančních zájmech. Paní Tripl Prosím, můžete se k nám připojit za předsednický stůl. A ještě omlouvám se, říká předsedkyně, zapomněla jsem to nejdůležitější. Omlouvám se. Navrhuji tedy, abychom zvolili aklamací paní Helgu Tripl na místo třetí místo předsedkyně. Blahopřeji paní Tripl. A nyní hm, budeme zabývat kandidaturou na místo čtvrtého místo předsedy. prosím. Za frakci navrhuji paní Michaelu Šojdrovou. Výborně. Ověřili jsme, že kandidátka paní Michaela Šojdrová je členkou výboru pro kulturu, navrhla i politická frakce a vyplnila, předložila své prohlášení o finančních zájmech. Takže táží se kandidátky paní Šojdrové, zda souhlasí s kandidaturou. Oui, je suis d'accord. Ano, souhlasím. Ano, sou, ano, souhlasím, takže výborně, protože je pouze jedna kandidátka na toto místo. Navrhuji, abychom tedy zvolili paní eh, Šomichálu Šojdrovou aklamací a prosím zaujměte místo za předsednickým stolem. Si alla presidenza, prego onorevole Šojdrova. Bene. Completata la... Dobře, tak tím jsme tím završili volbu místopředsedu výboru a navrhuji, abychom přešli k dalším bodům našeho pořadu jednání. Bod 4 se týká potvrzení da, časového harmonogramu kalendáře pro naše schůze na druhé pololetí 2014. Kalendář je tedy potvrzený. Má, měli byste ho už mít ve vašich materiálech, stejně tak jako informace a zejména seznam naplánovaných schůzí minulým výborem. Doufám, že jste se tedy s tímto seznamem eh, seznámili a že ho budete moci potvrdit. Zbývá nám ještě pět schůzí do konce roku 2014. Souhlasíte s tímto? Zaznamenali jste? Nebo chcete tedy, abychom zopakovali všechna data? Není to nutné? Dobrá, budeme tedy pokračovat. Návrh nebo návrhy schůzí na rok 2015 budou předloženy v říjnu na schůzi koordinátorů pátý bod, to je bod různé. Pokud dovolíte, měla bych pár informací. Příští schůzka výboru se bude konat v Bruselu 22. července. Bude tam diskuse o rozpočtu na rok 2015. Výměna názorů tedy. A 14. července schůze koordinátorů kde se bude jmenovat zpravodaj pro rozpočet na rok 2015 a schválí se kalendář na rozpočtový proces. Výbor by následně měl schválit doporučení eh, koordinátorů mailem. Předpokládám, že budete souhlasit tedy. V každém případě budeme dodržovat kalendář, který byl navržen předchozím výborem. Pokud nejsou žádné další připomínky, tak využívám příležitost, kterou jsem dostala a jménem předsednictva bych vám chtěla poděkovat za práci, kterou jste odvedli dosud, za práci, kterou odvedeme do budoucna. Děkuji také tlumočníkům, děkuji sekretariátu výboru a vš- přeji nám všem dobré a úspěšné zahájení osmého volebního období. Děkuji. Prego, c'è richiesta di parlare da parte... Prosím, je zde žádost o slovo kolegy Kiezose. Tak prosím, kolego. Eh, with ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προεδρείου. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych popřál celému běru našeho výboru hodně štěstí. Já samozřejmě vám velice důvěřuji a vidím zde čtyři ženy a jednoho muže. Vero a doufám, že ho nebudete nějak utlačovat, <laughs> aby mohl rovněž vyjadřovat své názory. No a rovněž já jsem před 30 lety byl členem Evropského parlamentu poprvé. A proto bych se rád zeptal nyní, jaké jsou kompetence našeho výboru. Možná bychom mohli začít tím takovým demokratickým způsobem si to říci, to znamená všechny naše kompetence, jaký je obsah naší práce, našeho výboru a poté bychom asi měli hlasovat, ale nevadí, nevadí. Já samozřejmě jistě jsem přesvědčen o tom, že vy víte přesně, jaké jsou kompetence odpovědnosti našeho výboru. Vím, že nyní v současnosti pokrýváme věci, které jsme v minulosti nepokrývali. Hmm, Kdysi existovalo trošku více autonomie výboru, nevím, zda je tomu taky nyní. Rád bych se zeptal, zda ano nebo ne. Jistě, vy samozřejmě jste obeznámena, obeznámení se všemi těmito záležitostmi, proto bych poprosila o první informace, jaké jsou skutečně naše kompetence, jaký mandát máme, jaké možnosti, jakou autonomii máme, jakožto náš výbor vůči komisi, řekněme, a zároveň i zde uvnitř, v rámci Evropského parlamentu, v rámci Běra, v rámci předsedy Evropského parlamentu, to znamená, jaké je naše autonomie, jaké je naše postavení. Děkuji. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, alespoň částečně bych odpověděla na váš dotaz. Bohužel nemáme um, nějaký velký prostor dneska odpoledne, protože po nás nastupuje další výbor zůstavující schůz. Takže pouze několik bodů, jestli dovolíte. První věc. My samozřejmě zajistíme rovnováhu, správné vyvážení naší práce. My samozřejmě nech, nechceme, aby zde byly pouze ženy, samozřejmě vždy vítáme i muže a pracujeme všichni společně. To je první, o tom můžete být ujištěna. Samozřejmě i správního hlediska všechno. Jak víte, jistě prostě musí fungovat tímto způsobem. Budeme mít možnost projednat právě na tom našem prvním setkání 22. července všechny tyto detaily, podrobnosti a samozřejmě Eh, vítám eh, váš dotaz již nyní. Samozřejmě naše pravomoce se rozšířily. Evropský parlament po Lisabonské smlouvě má rozšířené pravomoce jako spolu zákonodárce, i pokud jde o formální spolupráci na této úrovni v rámci kulturních záležitostí, sportovních záležitostí, vzdělávání, hm, dále politika pro mládež, média a tak dále všechny podrobnosti budeme mít možnost ještě projednat, kolegové se k tomu budou moci vyjádřit. Ano, máte pravdu, že potřebujeme začít tím správným způsobem a vědět, být si vědomí skutečně všech našich odpovědností, rozsahu naší práce, že děkuji za tento návrh z vaší strany a tím končíme první zasedání. Ještě jednou děkuji a všem přeji hodně štěstí v práci. Děkuji.